Pan Przewodniczący! Please take your seats. Postaďte se, prosím, vážení kolegové. Vítejte na plenárním zasedání. Jsou tři minuty po třetí, ty hodiny jdou špatně tady. Tak musíme už hned začít.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 Zápis a texty schválené na zasedání 21. října máte k dispozici. Máte k tomu nějaké připomínky? Není tomu tak? Tím pádem je zápis schválen. Dámy a pánové, mám pro vás následující informaci. Není tlumočení? Není. Je problém s tlumočením? Někdo neslyší tlumočení? Je to v pořádku? Já jsem se ptal na zápis z 21. října. Nějaké připomínky k tomu zápisu? Žádné. Takže zápis je schválen. A tak mi to jde zpátky. A teď mám následující informaci pro dámy poslankyně a pány poslance před, na zahaj, při zahájení našeho zasedání. 6. listopadu eh, byl v Moskvě násilím zbyt eh, novinář. Přepad na tohoto novináře si zaslouží naše odsouzení eh, hodnotíme rychlý zásah a angažovanost prezidenta Medvěděva který eh, se zapojil eh, do této záždosti, aby se záždosti co nejrychleji vyšetřily. 31. října poprvé bez intervence policie se konala demonstrace v Moskvě. Eh, pohlížíme na to jako na slibný signál ze strany ruských úřadů a také na to pohlížíme jako, signál, jako na signál který vychází vstříc naším opakovaným výzvách, výzvám, které nezůstaly bez odezvy. Před deseti dny došlo v Bagdádu eh, k útoku na křeš, křesťany, pardon, kteří se modlili v církvi. V kostele došlo k eh, zraněným a také ke smrtelným následkům, čili vyvolávám, provolávám výzvu z půdy tohoto parlamentu k toleranci vůči lidem nejrůznějšího smýšlení. Čtvrtá informace 10. prosince se ve Stockholmu bude udělovat eh, Nobelova cena. Čínské úřady eh, vykonávaly tlak na evropské úřady proto, aby se tyto státy neúčastnily slavnostního udělování cen. Evropský parlament eh, je však pro bezpodmínečné dodržování lidských práv všude na světě, včetně Číny. Eh, při tomto slavnostním udělování Nobelových cen v prosinci bude přítomen také šéf evropské delegace. A nyní k jednacímu řádu. Kolega Berlinga. scorsi v poslední době jsme měli eh, v Benátsku velké přírodní katastrofy. Měli jsme záplavy opravdu nesmírného rozsahu, které vedly, které zasáhly eh, zhruba 500 eh, osob lidí a jsou to stovky tisíc euro na škodách.